Všechny ostatní však budou předložena písemně. Čímž můžeme uzavřít eh, tuto část eh, jednání. Eh, Zápis bude předložen na začátku další.